Ja, hallo und guten. Dobré odpoledne. Jste v Bruselu. Vidím, že hodně lidí ještě cestuje. Přesto bych chtěl přivítat všechny, kteří už přijeli. Srdečně vás vítám. Čeká nás třídenní schůze, takže start bude pomalý. Jako vždy nejdříve přijmeme pořad jednání. E-mailem jste dostali sdělení, že bod 5 přijde za bod 7, ale před bod 6. Takže to se celé posune. E, to byla neměl být problém teď na začátek. Takže Pořad jednání přijímáme tak, jak je. Má někdo nějaké sdělení? Sdělení předsedy nemáme. Máme tlumočení s výjimkou estonštiny a lotyštiny. A dostáváme se k bodu 3. Schválení zápisů ze schůzí. Pokud nemáte žádné připomínky, poté zápisy ze 6. až 7. dubna a 26. až 28. dubna budou považovány za přijaty. Dále velice důležitý bod 4, zpráva delegace Envy z návštěvy Islandu. Vedoucím delegace byl Richard Zeber, cestoval s ostatními kolegy a nyní nám podá zprávu jak to vypadá na Islandu s vulkánem a dalšími erupcemi. Takže předávám slovo panu Zebertovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že říkáte, že to byla velice důležitá cesta. Naší delegace skutečně byla také velice zajímavá a během několika dní jsme získali celkem dobrý přehled o politické situaci a také o právní situaci v oblasti životního prostředí. Island samozřejmě je z hlediska životního prostředí důležitý také s ohledem na vulkan. A naše delegace se skládala jenom ze tří poslanců, jenom ze skupiny EPP. Ostatní politické skupiny, zdá se, měly příliš velký strach z vulkánu. Takže kolega Fernandez z Portugalska cestoval s námi a kolega Franco z Francie. Dále s námi byla, byla spolupracovnice ze sekretariátu a měli jsme sebou také tlumočníky, tým tlumočníků, kteří nás podporovali v naší práci. A nyní k obsahu. Já si myslím, že pokud chceme chápat Island, potom je třeba podívat se trochu na historii a uvědomit si, že v roce 1944 eh, získal Island nezávislost od Dánska a z tohoto důvodu je zde vůle po politické nezávislosti velice silná. Eh, samozřejmě k tomu přispěla také krize, tato bankovní krize přispěla k tomu, že Island požádal o vstup. A získali jsme informace ve Štrasburku, že vyjednávání bude zahájeno. A Island je v současné době členem EHS, a to znamená, že velkou část práva Evropského společenství už přijal. Jsou zde ale ještě některé oblasti, které si vyžadují přijetí další legislativy. Doufám, že mě generální tajemník omluví. Říkám zde něco, co není v úplně připraveném textu. V oblasti životního prostředí je důležité to, že se Island soustředil, že implementoval směrnici o ochraně ptáků A dále je zde, jsou zde velice důležité otázky týkající se ochrany životního prostředí a ochrany půdy. Samozřejmě pro Island je velice důležité, důležitý také rybolov. V 70. letech a Velká Británie měla spory s Islandem týkající se okruhu 200 mil. A pokud Island vstoupí do Evropské unie, přinese eh, sebou eh, některé dobré věci, jako je třeba dobrá kontrola a transparentnost. A to, co jsem tam viděl a slyšel, mě skutečně o této těchto věcech přesvědčilo a já si myslím, že naše rybářská politika by si z toho mohla vzít příklad. Island eh, funguje, nebo rybářství na Islandu funguje bez dotací. A tento sektor hodně přispívá k hrubému domácímu produktu a je zcela nezávislý a samostatný. Další důležitou otázkou byla otázka lovu verlip. A jsou zde různé názory mezi jednotlivými členskými státy. Island tvrdí, že druhy velryb, které Island loví, nejsou ohroženy a, ale na to existují různé názory a samozřejmě je třeba vnímat různý, odlišným způsobem severní a jižní polokouly. A to, co říkala australská vláda, se týká spíše jižní polokoule, nikoli tolik severní polokoule. A Island poukazuje na to, že velryby, které loví Island, mají stále ještě dostatečné množství ryb, 80 já si myslím, že to jsou velice zásadní otázky při vyjednávání s, s Islandem. Energetika byla také důležitou, důležitým tématem. 10 energie je z obnovitelných zdrojů. A máme zde geotermální energii, vodní energii a tak dále. A to znamená, že je zde velký podíl produkce energie bez emisí CO2. A možná by bylo dobré zamyslet se nad tím, že by se Island dal připojit na Evropu prostřednictvím sítě. Existuje zde už zájem evropských firm. Já se domnívám, že to by byl dobrý způsob, jak podporovat trvale udržitelný rozvoj energetiky. A do Evropy by se tak mohla dostat energetika energie, která by ušetřila mnoho certifikátů CO2, mnoho povolenek. Dále ochrana krajiny. V této oblasti Islandiané um, zavedli opatření, která jsou přijatelná. Dále důležitým tématem je eroze půdy. Island, na Islandu byly naprosto vymíceny lesy kvůli dřívější mu hospodářskému přístupu. A v současné době je to v podstatě eh, krajina plná vulkánů eh, bez lesů. A, eh, pracuje se na tom, jakým způsobem je možné předcházet eroci půdy a půdu chránit. Pokud jde o termíny, pokud jde o schůzky, měli jsme schůzku s velvyslancem, měli jsme schůzku s Timo Sunenem, který vede Eh, zastoupení EU na Islandu. Měli jsme setkání také eh, s ministriní životního prostředí. Eh, ta nám řekla, jak vnímá tyto věci. Podívali jsme se také na vulkán, který vybuchl. To bylo samozřejmě velice působivé. Hovořili jsme se sedlákem, který poukázal na to, že už odstranil 20 tisíc tun sopečného prachu ze svých pozemků. Samozřejmě tento sopečný prach představuje katastrofu pro jednotlivé lidi na Islandu. Uvidíme, jaké budou reakce na Islandu. Pro nás v Evropě představoval vulkán problém především s ohledem na lety. A my jsme se podívali na Islandu také na a civilní letectví. Zdá se, že um, zde dochází uh, k dobrému propojení. Na civilní oblanu jsme se podívali. A zdá se, že to funguje velice dobře. Jsou zde uh, systémy varování pro občany, uh, které zdá se velice spolehlivě fungují. Lidé si navzdory závažnému výbuchu sopky nestěžovali na tyto systémy. Takže to bylo stručně k mé zprávě. Děkuji. Děkuji. Mnohokrát děkuji vedoucímu delegace za zprávu. Je zde vidět nadšení pro Island. Už v plénu jsme při rozpravě o velrybách viděli, že eh, pan Zébert kvalifikovaně argumentoval, zná druhy jednotlivých velryb, ví o tom, které jsou ohrožené a ty, které loví Island údajně ohrožené nejsou. To budeme brát na vědomí zde v našem výboru. Pokud jde o životní prostředí, slyšíme, že Island je na vysoké úrovni. Energetický potenciál, který Island má, je samozřejmě velice zajímavý také pro Evropskou unii. Až na to dojde, uvidíme, jestli Island bude chtít poskytovat svoji energii a uvidíme, jestli bude možné, aby došlo, docházelo k výměně energie, aby Island dodával ekologickou energii. Z rybolov je velice důležitým tématem při vyjednávání s Evropskou unii. Rybolov a kvóty pro to, kolik eh, tam mohou eh, lovit členské státy Evropské unie. To bude eh, důležitým tématem, uvidíme, jestli to bude sporné téma. Dále eroze půdy. Eroze půdy je možné pozorovat tam, kde byly vykáceny lesy a kde nebyly znovu vysázeny. Je tomu tak nejenom v tropických oblastech, ale také na Islandu. Bude zajímavé vidět, jak s tím Island nakládá, jestli se snaží vysazovat eh, opět stromy, nebo jestli už je příliš pozdě, protože eh, neexistuje v půdě žádný humus. Dále ochrana přírody. Máme zde eh, národní parky v rámci Natura 2000. Biodiverzita je také důležitým tématem, především s ohledem na moře. Mnohokrát děkujeme. Chce pan Schnellhardt něco dodat? Tak eh, bezpoměrně k té zprávě, i když eh, chci za ní poděkovat, poněvadž je to důležitá zpráva, poněvadž eh, když se připravujeme nástupní jednání, tak je dobré se připravit. Když se neobsadí místa na delegaci, na návštěvě, tak jako se to stalo, tak možná by do budoucna mohlo být vhodné, kdyby eh, také jiní eh, ze stejné frakce tam mohli jet zase příště a eh, aby prostě tady nebyly jim kladeny překážky. Ono je velice dobře, když eh, si více lidí udělá obrázek, více očí více vidí, ale při tom současném systému by to nemuselo být možné. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Richarde, za zprávu. Mám jednu otázku. Pokud jsem tomu správně rozuměl, hovořilo se o možnosti, aby se obnovitelná energie vznikající na Islandu přenášela třeba nějak do Evropy. Ale mě by zajímalo, jak technologicky, jakou technologií a jakými cestami. Ano, ještě kolegyně Marina Jana Kutakis. Děkuji. Mě Island velmi zajímá, protože já jsem z volebního okrsku, která byla velice postižena eh, tím islandským bankovním pádem nějak ve výši 27 milionů liber. Eh, pokud víme, tak eh, vlastně tam eh, vybuchlo, vybuchla menší sopka a pak je tam ještě větší, která zatím je v pořádku. Mě by zajímalo tedy, jestli se to nějak vyvíjí a také, jaký to má vliv na ekonomiku. A dále si tady hovořil o tom sopečném prachu, který zasypal pole a podobně, silnice, čili jak se s tím Islandiané vyrovnávají. Ano, děkuji. Tak a teď odpoví pan vedoucí delegace Richard Sever. Tak já myslím, že pokud se týče těch míst, tak my máme eh, kvóty, ale já si myslím, že sekretariát eh, se v tom vyzná lépe, takže ta, ta, eh, možná, že by také ještě jiné pracovní skupiny mohly poskytnout svá místa, ačkoliv to by bylo asi těžší, no nevím. Takže možná, že bychom to mohli, pokud by zase jiné eh, strany se vzdali něčeho jiného. Eh, pokud se týče energetických vedení, eh, jak se ptal Vittorio Prody, tak teď se samozřejmě hovoří o tom, že na daleké vzdálenosti je samozřejmě možné přenášet pouze elektřinu, i když je to se ztrátami, ale zdá se, že se už prakticky zkoušejí eh, nové eh, techniky vedení energie, eh, kde je tě, kde jsou ty ztráty velice minimalizovány, to se zkouší, zkouší to třeba také v Německu. A v podstatě by se mohly takovéto kabely položit a tato energie, která je zcela a by se mohla přenášet do Evropy. Samozřejmě, že eh, téma zelené energetiky v Evropě stojí a padá s vedením, tedy s technologií vedení. A eh, to znamená, že pokud máme možnost eh, třeba vyrábět množství energie na jihu, tak potřebujeme také schopnost je tuto energii potom přenášet na velké vzdálenosti. A také ty obnovitelné energie mají ještě tu potíž, že eh, jejich přísun je nevyrovnaný, čili je to třeba nějakým způsobem kompenzovat. Eh, problém tedy, respektive výhoda obnovitelných energií z Islandu spočívá v tom, že tyto energie mají tedy příkon poměrně stabilní a to znamená, že se potom dají a má to smysl přenášet na velké zájemnosti. Eh, tak ano, skutečně eh, vybuchla ta malá sopka, já ji tady nebudu jmenovat a eh, pro naši leteckou dopravu byla nebezpečná tím, že se do ovzduší dostaly obrovské kvanta, obrovská kvanta popela a bohužel to bylo do takových výšek, kde se trvávají velice dlouho, jsou to velmi malé částice, nespojují se navzájem nebo nespojují se s jinými, nezhlukují se, takže eh, tím se tedy zpomaluje to jejich padání k zemi. No a tím eh, bylo způsobeno vlastně to, eh, že jsme nemohli létat, poněvadž se to tak dlouho udrželo v atmosféře. Na Islandu samotném bylo omezení leteckého provozu velice malé, poněvadž to souviselo s tím, kterým směrem se ten sobečný prach vydal. Takže tento problém neměli, ovšem měli jiný problém a to eh, regionálně je značně postiženo zemědělství. No, co se udělat s tím popelem? v podstatě eh, moc ne, protože je to materiál, který velice brzy eh, rychle, eh, rychle stvrdne a tím pádem není možné na těch polích nic pěstovat, čili je to třeba nějakým způsobem rozbít pomocí těžké techniky. Ovšem dlouhodobě je to docela vhodně hnojivo, takže pokud se to podaří vhodnou formou dostat, dostat do půdy, tak je to příznivé. A ta druhá sopka, Katlan, která také možná hrozí výbuchem, zdá se, že e, podle výpočtu by měla vybuchnout poměrně brzy, poněvadž vybuchuje poměrně pravidelně. E, normálně tedy je to tak, že tato druhá sopka, její výbuchy se obejdou bez eh, erupcí těchto jemných plynů a popele, čili nemělo by to mít pro nás nějaké těžké důsledky. Ale problém je to spíše pro Island, poněvadž eh, tyto vulkány jsou pod ledovcem a to znamená, že ty výbuchy způsobují rozstávání tohoto ledu ve velké množství. Eh, je to v podstatě síla, jenom ta malá sobka sama osobně, eh, která je několika násobkem energie, eh, kterou má k dispozici lidstvo v podobě nukleárních bomb. Takže tady to skutečně ničí veškerou infrastrukturu, domy a tak dále, to je jasné. Ale to je eh, vlastně ten hlavní problém na Islandu takže ten problém je skutečně ne v té letecké dopravě, ale opravdu v té infrastruktuře a ve vodě. E, oni mají samozřejmě systém časného varování, e, různá měření se provádějí e, Zdá se, že eh, ten systém funguje eh, tak, že eh, no prostě nevíme přesně jak, ale tentokrát ten systém příliš nezafungoval, spíš to bylo tak, že jeden sedlák kam si zavolal a řekl, poslyšte něco se děje, ta sopka a se chystá vybuchnout a tím se tady aktivoval ten systém varování. Takže no, to bylo prostě řečeno tak, že eh, z těch seismografů eh, geologové nepoznají přesně to, co by potřebovali. Eh, spíše je důležité skutečně tu sopku fyzicky pozorovat, no a pak je možné spustit ty systémy záchrany, ochrany a podobně. Ano, děkuji. To je drobná expertíza vulkanologie. Zdá se, že člověk je někdy lepší než stroj. Takže děkuji a zdá se, že tedy eh, příště nebudeme mít takové potíže s letovým, s dopravou, poněvadž nebudeme mít tak jemno srný popel. Eh, Takže chci poděkovat ještě také sekretariátu za tu zprávu. Jsme tady připraveni na eh, přístup přistoupení Islandu. Tak a náš druhý bod je to doing the right things, to znamená dělat to, co je správné. A máme tady takový návod, jak provádět inspekce. Eh, řeknu vám na to, o tom něco Jan Tekens, který je spolu eh, vedoucím klastru Impel Better Regulation a Rob Kramers, a ten se zabývá také u Impelum eh, jednotlivými projekty. Takže jde o projekt implementace ekologické politiky v EU a to je něco, co nás velice zajímá. Takže jako první Jan Tekens. Um, we are very grateful for this opportunity. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. jsme opravdu nesmírně potěšení tím, že máme možnost prezentovat některé výsledky práce projektu Impel v podstatě to bude taková trošku širší prezentace, než jak to bylo oznámeno původně, ale budeme se snažit dodržet čas, který máme k dispozici. Já předpokládám, že naši PowerPointovou prezentaci máte k dispozici, že byla rozdána členům vašeho výboru a budeme postupovat podle této prezentace. Téma, o kterém bychom rádi hovořili, je zlepšení těchto environmentálních inspekcí, kontrol, některé základní projekty v tomto ohledu Impelu, naší sítě. Velice stručně bychom se podívali na to, co to je Impel, tato naše síť, především klaster, který umožňuje tyto inspekce a vymáhání práva. A poté bychom se podívali podrobněji na dva velice důležité projekty, kterých cílem je zlepšení těchto environmentálních inspekcí v členských státech. Dále je to určitá iniciativa Impelu v oblasti revizí, která by měla podpořit především tzv. peer reviews, to znamená vzájemné hodnocení a Doing the Right Thing project, to znamená plánování inspekcí v rámci jednotlivých konkrétních úřadů. Na obrázku číslo 3 vidíte, co pokrývá Impel. Pokrývá hodně zemí, omlouvám se za jednu chybu, protože se zde hovoří o tom, že pokrýváme 34 zemí, Není tomu tak, je to 32 zemí, jsou to členské státy EU, kandidátské země Chorvatsko, bývalá republika Jugoslavská Makedonie, Turecko, Norsko a nedávno je to i Island. Island se stal členem právě v tom období, když došlo k výbuchu sopky. My jsme nesmírně rádi, že se Island rovněž přidal k naší neziskové organizaci. Jsme vlastně síti takovou organizaci, která pokrývá všech těchto 32 zemí. Jsme právní jednotkou, právním subjektem od roku 2008. Velice stručně, když se podíváme na misi a poslání naší sítě, chceme zlepšovat efektivní eh, eh, uplatňování legislativy životního prostředí a to prostřednictvím několika kanálů či možností. Jednak je to eh, osvědčená praxe, mm, určité hlavně směřování nástroje, společné standardy v Evropě. Dále chceme zlepšovat budování kapacit, samozřejmě školení inspektorů a odpovědných pracovníků, dále jsou to různé společné projekty v oblasti vymáhání práva životního prostředí, to znamená úřady v této oblasti spojují své úsilí, pokud jde o supervizi, mm, dále kontroly a tak dále. Dále jsou to národní sítě v našich členských zemích, podpora těchto sítí, spolupráce s jednotlivými úřady v oblasti životního prostředí jednotlivých členských států. A Zároveň chceme poskytovat určitou zpětnou vazbu hm, tvůrcům legislativy, pokud jde o vymahatelnost, o praktické záležitosti v oblasti práva životního prostředí Evropské unie a zároveň se díváme na nové inovační, regulační i neregulační nástroje, které by mohly pomoci v ochraně životního prostředí. Hlavní činnosti naší sítě jsou různé projekty, asi 15 až 20 projektů ročně v průměru provádíme a jsme otevření i mm, různým organizacím, které nejsou našimi členy, to znamená praktici v rámci jednotlivých úřadů, environmentálních úřadů, v rámci zemí, které jsou v součásti Impelu, se mohou zapojit do těchto jednotlivých projektů v jednotlivých zemích. Velice stručně, pokud je o organizaci naší sítě, už jsem se o tom zmínil, v podstatě nedávno jsme byli v takovou neziskovou, eh, neziskové združení, máme právní statut, máme valnou hromadu, všechny úřady, které jsou z jednotlivých členských států, se setkávají a diskutují plánování jednotlivých projektů a zároveň máme samozřejmě pozorovatele v rámci těchto valných hromad, jednak z OECD, z Evropské komise nebo jiných environmentálních sítí. Pokud jde o představenstvo, tak to řídí každodenní aktivity naší, našeho združení. Máme profesionální sekretariát, který vykonává tuto práci a ale gro naší práce probíhá ve třech klastrech tohoto našeho združení. Za chviličku se k tomu dostanu. Máme víceletý program a zároveň roční programy naší práce. Většina našich aktivit spočívá v provádění různých projektů. Každé tři roky máme velikou konferenci, kterou organizujeme společně společně s Evropskou komisí, snažíme se tam poskytovat informace, výsledky naší práce v širší veřejnosti. Důležité je rovněž se zmínit o tom, že máme i jednotku MO, teda že máme i dohodu MOU s Evropskou komisí, to znamená, že se snažíme propojit naši práci s prioritami Evropské komise v oblasti provádění a vymáhání práva životního prostředí. Číslo 6. Zde vidíte tři klastry našeho združení, každý se zabývá jinou oblastí. První klaster, to jsou různá povolení, inspekce, vymáhání práva, to je velice široká oblast. V této oblasti Je také to supervize, dohled, kterému se věnujeme poskytování licencí, povolení. Pokud jde o supervizi, inspekce, zabýváme se především minimálními kritériami pro provádění environmentálních inspekcí a kontrol. To je důležitá, důležité referenční bod eh, v rámci provádění jednotlivých inspekcí a zále je to zlepšování různých povolení, směrnice IPP a samozřejmě směrnice i o odpadech a úsporách. Dále je to druhý klaster, který se zabývá je to specializovaný klaster, který se zabývá především, především směrnici o odpadech. Je to klaster, který mm, se zabývá různými společnými projekty v oblasti vymáhání práva, uplatňování práva, to znamená zlepšování práce v tomto konkrétním bodu, mm, školení, zlepšování, vzdělávání inspektorů, budování kapacit a tak dále. A třetí klaster se zabývá lepší platnými regulačními postupy. Hlavním cílem tohoto klastru je poskytování zpětné vazby praktikum to znamená praktické záležitosti a zároveň záležitosti, které se dotýkají vymáhání legislativy v, tomto, v této oblasti. Máme takzvaný checklist k dispozici, určitý seznam kontrolní, na, na základě kterého hodnotíme plnění těchto cílů a nedávno se provedli i hodnocení eh, jednotlivých směrnic v tomto ohledu, především IPC směrnice. Pokud je Nyní po těchto klastrech bych se spíše zabýval konkrétně jednotlivý, teda práci jednotlivých klastrů, to znamená ta první povolování inspekce, vymáhání práva v oblasti životního prostředí. Pokud jde o mm, tuto oblast, to jsou především minimální kritéria, která se musí uplatňovat, to znamená, je to doporučení, které přijalo, eh, přijal Evropský parlament i, i Rada a které v současné době reviduje Evropská komise. Impel, my jsme v podstatě síti praktiků v této oblasti a už před několika lety jsme poskytli základy těchto doporučení tím, že jsme formulovali minimální požadavky na inspekce v této oblasti, které poté byly přetameny do tohoto doporučení Mm, dohlíželi jsme nad různými projekty v této oblasti, podporovali jsme výměnu nejlepší praxe v této oblasti v rámci dané, daných doporučení, prováděli jsme a provádíme tzv. peer review, společné revize, kontroly, podporujeme jednotlivé úřady v tomto ohledu, jsou to různé iniciativy, mm, přeskumu v této oblasti, k tomu se budu ještě věnovat a zároveň jsme připravili dokument hlavních směrů, pokud je o environmentální inspekce a snažíme se pomáhat jednotlivým úřadům v, im, v implementaci těchto doporučení, například různé plánování inspekcí, kontrol v rámci tohoto projektu, o kterém jsem se zmínil, to znamená Doing the Right Thing No ale pokud je o revizi, připravujeme různá doporučení rovněž konkrétní návrhy posílení doporučení, které se předložily komisi. Hmm, dále je to iniciativa v oblasti revize v této oblasti, sítě Impel, je to v podstatě revize různých, eh, které, které pomá, kterou pomáháme různým úřadům jednotlivých členských zemí tak abychom implementovali určitá ustanovení v rámci těchto doporučení, pomáháme členským státům administrativním způsobem z operačního hlediska, tím, že v podstatě spolupracujeme s členskými státy na reportování, vytváření různých projektů, pokud jde o procedury v oblasti těchto přeskumů, inspekcí, snažíme se zlepšovat kvalitu těchto aktivit. Jsou to různé projekty poradenského charakteru, které zlepšují práci v oblasti inspekcí. Tato iniciativa samozřejmě sebou přinesla mnoho pozitivních výsledků, Umožňuje to vlastně mm, velice rychlou profesionální poradenskou činnost v oblasti struktury, provozu, výkonu jednotlivým úřadům. A jednotlivé orgány si mohou vybrat rozsah takové revize či přeskumu v souladu se svými vlastními specifickými potřebami. Samozřejmě, že každý takový úřad je na jiném stupni vývoje nebo mm, má jiné problémy, poskytuje nebo potřebuje spíše konkrétní konkrétní poradenskou činnost v konkrétních oblastech. Dále zdůrazňujeme osvědčenou praxi v této oblasti, která je velice důležitá, i oblasti zlepšení, nebo které vyžaduje ještě další práci, to znamená, tyto zprávy představují mnoho doporučení, které by mohly jednotlivým orgánům zlepšit práci. Ostatní orgány samozřejmě mohou z toho rovněž těžit, z těchto doporučení a z této osvědčené praxe, které poté mohou aplikovat ve svých vlastních organizacích. Tato iniciativa proběhla v několika zemích. V loňském roce to byl například portugalský inspektorát, v letošním roce je to slovinský, slovinský inspektorát, jakože regionální inspektoráty v Rumunsku, v příštím roce to bude Chorvatsko a Lotyšsko. Tato iniciativa sítě Impel v podstatě je projektem, ve kterém bychom rádi pokračovali. Snažíme se zlepšovat tento projekt, aby byl atraktivnější pro další orgány v jednotlivých členských státech. Myslím si, že se nám to povedlo, jelikož se k nám přidalo mnoho dalších nových zemí, které požádali o tuto revizi, o tento přeskum. Máme dotazník, který využíváme v tomto ohledu, který je nesmírně důležitým nástrojem pro sbírání informací, pro určité podporu, stimulaci, diskusí v rámci týmu i v rámci jednotlivých úřadů. Samozřejmě, že to chceme všechno provádět velice konzistentním, profesionálním způsobem tento dotazník pro tyto jednotlivé vzájemné revize jsme v nedávné době rovněž Eh, zkontrolovali. Je to nástroj, který využíváme v rámci těchto hlavních směrů revizi. A nyní bych poprosil mého kolegu, který by vám rovněž řekl několik dalších věcí. Děkuji. Děkuji za tuto příležitost, že vám mohu prezentovat, jak se správně chovat. Jak se správně chovat je projekt Impel, ve kterém se jedná o plánování a inspekce životního prostředí. Původně iniciativa vzešla z Nizozemska ve spolupráci s Velkou Británií, Irskem, Portugalskem, Řeckem, Německem, Švédskem, Polskem a Maďarskem. Všechny tyto země byly součástí tohoto projektu. V mé části prezentace se budu věnovat jednotlivým proje- tomto projektu, jak se správně chovat a poté zajdu do některých detailů. Vše probíhá v rámci plánovacího cyklu a inspekčního cyklu. Poslední část mé prezentace se bude soustředit na strukturu eh, tohoto, této příručky krok za krokem. Eh, tato příručka krok za krokem byla základem naší iniciativy a my jsme chtěli zajistit, aby nebo my jsme zjistili, že my jsme chtěli zajistit, aby eh, instrukce byly flexibilní, protože situace v jednotlivých členských státech je velice odlišná. A, a ta příručka a krok za krokem by měla pomoci členským státům, aby dodržovali kritéria inspekci životního prostředí. Na slajdu 13 jsou zobrazeny hlavní otázky plánování. Víme, že zdroje inspektorátu jsou omezené a inspektoráty musí plnit celou řadu úkolů. Z tohoto důvodu je důležité, aby eh, ten vstup, který získávají, byl co nejefektivnější. Je nutné stanovit priority. Poté, co se stanoví priority, je nutné soustředit se na to, čeho bychom chtěli dosáhnout a jak toho dosáhneme. To všechno se potom zahrne do inspekčního plánu inspektorátu. Na dalším slajdu vidíte přehled projektu, jak se správně chovat. A trvalo to čtyři roky, začalo to v roce 2006 a až, trvalo to až do roku 2010. A nejdříve jsme zkoumali, jak členské státy stanovovaly priority Zkoumali jsme nejlepší praxi, která existuje, a dospěli jsme k závěru, že je třeba vypracovat určité pokyny. A to je něco, co jsme udělali v roce 2007. A vypracovali jsme tu příručku krok za krokem. Jak se správně chovat tři? Tento projekt trval tři roky a soustředil se především na implementaci. Nejdříve jsme začali seminářem expertů. Ukázali jsme tuto příručku řadě expertů v členských státech a požádali jsme je, aby provedli své inspekční plány podle doporučované metodologie a aby nám navrhli některá zlepšení. My jsme poté zlepšili tuto příručku. A když jsme si mysleli, že je nejlepší, jaká může být, tak jsme zahájili školení. A pozvali jsme lidi z praxe, z většiny členských států a školili jsme je během tří dnů v metodologii. V roce 2009 jsme zahájili rok implementace. Organizovali jsme semináře a snažili jsme se co nejvíce podporovat členské státy v implementaci této metodologie. Probíhalo to, jak už říkal Jan. Snažili jsme se tedy prezentovat tu metodologii, jak se správně chovat. A využívali jsme také webové stránky Impel, kde jsme poskytli možnost vyměňovat zkušenosti z nejlepší praxe. Něco k cyklu, k inspekčnímu cyklu životního prostředí slide 15. Inspekční cyklus se zakládá na doporučení. V doporučení je možné eh, nalézt řadu eh, klastrů, jako je plánování, hodnocení a tak dále. My jsme vytvořili tento cyklus, který můžete vidět na slajdu 15. V, první, v prvním rámečku je plánování. Je třeba zamyslet se v této fázi nad tím, čeho chceme dosáhnout, co chceme udělat, co je nejdůležitější a jak toho dosáhneme. A druhý rámeček. A rámec pro provádění. Zde jde především o školení, vzdělávání, zajištění um, dostupného materiálu a tak dále. Třetí rámeček. A provádění a podávání zpráv. Zde jde především o samotnou inspekci, o prohlídky na místě, o psaní zpráv, skladování těchto zpráv. A poslední rámeček. Monitorování výsledků. Jedná se o podávání zpráv o výsledcích, jedná se také o hodnocení z toho, zda byly dosaženy cíle. My jsme se podívali na tento cyklus a uvědomili jsme si, že fáze plánování je trochu komplikovanější. a uvědomili jsme si, že do toho rámečku plánování bychom eh, mohli dodat celý další cyklus, eh, který vidíte zobrazený na slajdu 16. Popisuje se zde, co vlastně děláte jako inspektorát, jaké jsou vaše úkoly, jaké jsou vaše odpovědnosti, eh, jak stanovujete priority, co je nejdůležitější udělat. Čeho chcete dosáhnout tímto, čeho dosáhnete tam tím. Zde tedy jedna c definování cílů a strategií. Když se podíváme více na detail tohoto plánovan, cyklu plánování na slajdu 17, uvidíme zde několik položek. Nejdříve 1A, popis kontextu. Inspektorát se musí zamyslet nad svými úkoly a nad svou odpovědností a nad tím, jaké jsou cíle práce a také jaké jsou cíle na národní úrovni. Musí přesně popsat, jaká je geografická oblast, za kterou je inspektorát odpovědný. Zároveň je třeba mít informace o situaci životního prostředí a také o eh, tom, do jaké míry zařízení v regionu dodržují pravidla životního prostředí. Dále 1b stanovování priorit. Vidíme zde, že hodnocení rizika je něco, co spadá a pod priority. Je to zahrnuto také ve směrnici o emisích. V článku 23 je odstavec o inspekcích kde se zmiňuje, že hodnocení rizika je nutné při plánování inspekcí a při rozhodování, jak často budou inspekce probíhat. Takže stanování priorit zahrnuje také hodnocení rizika. Zahrnuje také klasifikaci a zdroje. Další rámeček 1C. Definice cílů a strategií. Ve chvíli, kdy víte, co je důležité, musíte definovat, co musíte udělat pro to, abyste toho dosáhli. Takže je třeba definovat cíle a snažit se, aby byly co nejinteligentnější tyto cíle. Ve chvíli, kdy víte, čeho přesně chcete dosáhnout, musí se definovat, konkrétně, jak toho dosáhnout, aby byl přístup co nejefektivnější. Jde zde o více než o návštěvy na místě. Zde je možné zahrnout také podpora dodržování pravidel, komunikace a tak dále. A poslední rámeček je něco, kde se všechno sjednocuje. Inspekční plán je samozřejmě veřejný, ale v této fázi se připravují už i jednotlivé části tohoto plánu a harmonogramu. A přeskum a hodnocení plánu eh, je také zahnuto do této fáze, protože po provedení plánu je nutné zhodnotit, po vypracování plánu je nutné zhodnotit, zda je třeba provést revizi takovéhoto plánu. A poslední slide se soustředí na samotnou příručku. Tento slide ukazuje přehled toho, jak je příručka strukturována. Příručka má tři hlavní kapitoly. Kapitola 2 poskytuje informace o samotném doporučení. Kapitola 3 se snaží o to propojit eh, eh, doporučení eh, s inspekčním cyklem životního prostředí a kapitola 4 se soustředí na cyklus plánování a také na revizi. Takže čím dále postupujete v té příručce, tím více detailů získáváte. Veškeré tyto informace budou k dispozici také na webových stránkách Impel. A tyto stránky jsou nové, celá příručka bude na stránkách k dispozici. Mnohokrát děkuji. Merci. <coughs> Merci beaucoup de, de cette présentation. Děkuji vám za prezentaci. Pan Lopata, přeje si něco říci v této chvíli a potom dáme slovo kolegům? Děkuji vám. Také eh, určitě není vysloveně nezbytné, abych tady něco eh, dodával, protože my v komisi víme, že projekt eh, správně se chovat patří k tomu nejdůležitějšímu vůbec a je to velice důležitá eh, otázka plánování, eh, naplňování kontroly ekologických inspekcí. A samozřejmě tyto inspekce se nejenom musí provádět, ale musí se také zlepšovat a zefektivňovat a jelikož existuje úzká vazba mezi projekty Doing the Right Things a doporučením pro provádění inspekcí, přičemž ten dokument se právě přeskoumává a komise je navíc ještě v kontaktu s Impelem, kde nám jde o to, abychom získali nějaké vstupy z dosažených zkušeností eh, z různých projektů, abychom je mohli zapracovat do našich doporučení. Děkuji. Děkuji vám. Eh, nyní se ptám, kdo si přeje promluvit. Pan Bajtonen. Děkuji, paní předsedkyně. Mě tato prezentace velice potěšila. A mám takový dojem, že tato organizace opravdu dělá, co je správné. Mě by zajímalo, co je třeba, co je vlastně nejcennější na těch poznatcích, které eh, nabízíte. A kde je třeba nejvíce pomoci? Co je nejtěžší ke zvládání? Děkuji. y a d'autres questions Někdo další, prosím? Ne. Možná já bych eh, se ještě něco zeptala, než eh, předám slovo eh, našim řečníkům, aby odpověděli. Loni se tady objevila myšlenka na vytvoření nějaké zásahové jednotky, snad bych dokonce řekla. A pak jsme hovořili o inspekcích, to bylo někdy v říjnu, pak jsme hovořili o směrnicích, které by snad upravovaly tu otázku inspekcí. Čili jak na tom jsme? Když zjistíte nějaké nedostatky v implementaci nařízení, tak jak se potom postupuje? Předává se to komisi nebo informuje se komise? protože aby, abychom tady mohli eh, prostě eh, říci eh, tomu, kteří něco nedodržují, tak prostě, aby se s tím mohlo něco udělat. Pan Sebr, mě by zajímalo, jakým způsobem se poznatky, které se získávají pomocí této sítě, obrazí v práci komise. A jaká je de facto změna, v čem spočívá ta změna oproti eh, stavu předtím, než se začal angažovat Impel, než eh, vydal tuto studii. Dobře. Takže otázky byly směřovány na oba prezentátory, ale možná bychom mohli dát ještě nejdříve slovo komisi. A Možná pan, pan Lopata, kdyby mohl tedy odpovědět eh, otázku pana Zebra. Thank you, Chair. <clears throat> um. Děkuji, paní předsedkyně. Na základě sdělení komise z roku 2007 eh, se přeskum jak se finalizuje, utváří se a komise provádí posouzení různých možností a jejich dopadů. Možná, že by to mohlo být v podobě úpravy stávajících doporučení, ale ta forma může být také jiná. Například eh, by bylo možné eh, toto doporučení proměnit na horizontální směrnici. ale možná eh, by ta doporučení mohla být rozšířena o specifická doporučení pro nějaké konkrétní sektory, eh, kde by z toho pak mohly vzniknout konkrétní a eh, závazná doporučení. Čili to jsou další možnosti. My se tady zabýváme tímto v rámci možná ještě širšího kontextu. Eh, výsledek zatím není jasný, není známý. Očekáváme, že dojde k externímu posouzení dopadu a nemyslíme si, že koncem léta nebo v září to komise bude mít finalizováno. Takže potom ty posudky dopadu budou někdy na podzim. A samozřejmě to také závisí všechno ještě na eh, tom, jak se to bude vyvíjet, ale pravděpodobně náš návrh bude předložen někdy v příštím roce. My také bereme v úvahu samozřejmě doporučení eh, Evropského parlamentu z loňského roku, ale v této chvíli, v této chvíli bych nechtěl předjímat žádné závěry. Děkuji. Děkuji vám. Eh, pan Techens. Děkuji, paní předsedkyně. Takže otázka, které země potřebují pomoci nejvíce. Já myslím, že eh, to není úplně přesně naše téma, ale obecně eh, tam, kde jde o zdokonalení inspekcí a mm, vytvoření inspektorátu, Eh, tam eh, členské země, které jsou novější, eh, mají velký užitek z přenosu zkušeností ze starých členských zemí a mm, je to prostřednictvím právě projektu Do the Right Thing. My jsme také provedli srovnávací program <clears throat> o Eh, vepřových farmách eh, IPCC a taky ty výsledky z toho byly velice užitečné, takže těch praktik, na kterých se každý může nějak poučit, je mnoho. Ehm, naše znalosti určitě vplouvají do procesu formulování politik a určitě je mají k dispozici lidé z komise zástupci komise v mnohých eh, v mnohých projektech eh, dokonce eh, úzce spolupracují s našimi lidmi a my mm, se snažíme, aby do politiky se přejela co největší část našich zkušeností. Pokud se doporučení týče, tak jak jsem řekl, my už nyní na základě praktických zkušeností na základě současného doporučení předkládáme mnoho konkrétních textů, které doporučují, jakým způsobem by se eh, toto doporučení mohlo ještě zlepšit. My těch doporučení tedy překládáme poměrně hodně a doufáme, že budou zapracována. zapracována. A také uvažujeme o mm, tom, jak si počínat konsistentně. Protože na jedné straně máme tady mnoho doporučení a na straně druhé eh, je třeba, aby všechny ty, eh, aby to prostě do těch dokumentů komise, jsme i podobně bylo zapracováno. A výsledkem je tedy to, nebo mělo by být, aby to bylo konsistentní všude, tak aby inspektoráty, které pracují na implementaci jednotlivých směrnic a podobně, aby měli konsistentní jednotný model. A my tedy předpokládáme, že to dnes doporučení příště směrnice o provádění inspekcí bude jakýmsi konsistentním dokumentem o tom, jak provádět inspekce. Pan Zebe, vy se ještě chtěl něco eh, zeptat? Já možná jsem pana eh, Lopatu možná nerozuměl. Eh, jak já tomu rozumím, tak tam jde zejména o uh, lepší regulaci obecně a nejenom, že by se to týkalo těch inspekcí. Jak chce komise zajistit to, aby poznatky z tohoto projektu se promítly do legislativy? A jak to potom bude realizovat technicky, prakticky, z hlediska eh, ekologického práva? Prostě jak se prakticky docílit toho, eh, aby tyto výsledky se opravdu v praxi projevily, čili aby, jednak aby se správně kontroloval, a jednak aby ty výsledky kontrol měly potom vliv na praxi v českých zemích. Nyní se ptám, jestli eh, pan Lopata by mohl odpovědět. Tak eh, Eh, já bych eh, tomu řekl ještě jednou toto. Tento projekt Impel se realizuje v klastru číslo 1. Eh, to se týká provádění inspekcí, ale ne, ne přímo činnosti klastru. Takže ne, nejenom toho bad regulation. A pokud se týče výsledků té práce Impelu, to už vlastně funguje nějakých pět let, tak ty výsledky se ještě podrobněji zkoumají v rámci naší iniciativy. A my jsme se zatím jednou, eh, tedy uvažujeme o alespoň jednom setkání s zástupci Impelu, tak abychom eh, tady zjistili možnosti, do jaké míry toto doporučení lze dále zlepšit. To se týká samozřejmě nejen oblasti DGRD, eh, ale týká se to, má to tedy záběr mnohem širší. Takže eh, my doufáme, že se to jaksi vyjasní na eh, budoucích setkáních mezi námi a Empelem. Tak vidím, že další otázky asi nemáme. A jestliže tomu tak chci poděkovat panu Tekensovi, panu Kremerovi a zástupci komise za velmi zajímavou debatu o velmi důležité věci. Tak a teď bych snad mohla přejít k bodu číslo 5. A to je ústní otázka paní Jill Evans, McEvan a pana hosta Schnellharta. A bude se to týkat opět inspekcí, eh, inspekcí masa. Takže eh, pan Pudli, jestli tady je? Oui, oui. Très bien, merci. Ben, vous avez la parole, monsieur. Máte tady slovo, pane. En préambule. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl eh, tedy na úvod říci vašim kolegům, kteří předložili otázku, eh, že zpráva, kterou komise předložila, je faktickou zprávou o hygienickém palíčku. Především pokud je o pravidla na jatkách. V podstatě nám zatím není ten legislativní návrh, v podstatě jde o návrhy, které se dotýkají stávajícího nařízení. To znamená, že zatím tam není žádné stanovisko komise, pokud je o nějaké možné úpravy či změny. Čili Abych mohl reagovat na tuto otázku, dovolte, abych se nejdříve podívala na všechny čtyři části. To znamená všechny čtyři otázky. Ta první otázka, kterou jste nám položili, se dotýká v podstatě zprávy potravinárního a veterinárního úřadu, pokud jde o aplikaci všech těchto záležitostí v oblasti bezpečnosti potravin. Ano, je pravda, že to jsou záležitosti veřejné, my jsme si vědomí toho, že jsou zde určité nedostatky, pokud jde o implementaci členských států a tohoto nařízení. Ovšem, ten rozpočet zredukovaný, který se dotýká jednotlivých inspekcí, to znamená kontrol a poté nedostatek, nedostatek personálu v této oblasti v jednotlivých členských státech. To nejsou jediné důvody. V podstatě ty nezdůvodňují tu nedostatečnou implementaci na straně jednotlivých členských států. Je pravda, že situace byla, řekněme, v posledních 18 měsících trošku zhoršena. Členské státy musely sniž, snižovat personál, jednak v důsledku ekonomické krize, to znamená samozřejmě, ať už je to na straně členských států nebo komunitárních záležitosti. Bohužel v administrativní oblasti došlo ke snižování stavu prakticky všechny vlády v Evropské unii museli v této oblasti přistoupit k určitým škrtům, pokud jde o inspekce, pokud jde o kontroly. Samozřejmě to sebou neslo určité kontroly, ovšem jsou zde jiné důvody, například pokud jde o vzdělávání, o um, další školení, pokud jde o inspektory a tak dále. Byly tam určité rozdíly poté v jednotlivých členských státech. Ano, je to oblast, která nás velice zneklidňuje. Jde samozřejmě o záležitost harmonizované aplikace v jednotlivých členských státech, ať už jde o staré či nové členské státy. To znamená, ta harmonizovaná aplikace či uplatňování 27, to znamená společného, eh, společné legislativy v této oblasti bezpečnosti potravin, to je naše společná obava, už jsme se o tom zmínili i v předchozí debatě. Ovšem díky tomuto veterinárnímu potravinovému úřadu máme nyní jasný obrázek o tom, jak to vypadá v jednotlivých členských státech a snažíme se o zlepšení té, tohoto stávajícího stavu. Druhá otázka. To znamená nezávislost jednotlivých kontrol, jednotlivých inspekcí. Samozřejmě, že stílíme názor těch tří členských států, pokud jde o inspekce na jatkách, to musí být nezávisle provedeno. To znamená nezávislé kontroly. Jistě víte, že je zde možnost, aby jatka u drůbeže, bílého masa, aby využívali zaměstnanců daného podniku daného subjektu, který má určité, prošlo určitým školením, v podstatě jsou to takoví pracovníci, které platí ministerstvo a v podstatě jsou to soukromí zaměstnanci, kteří pracují eh, pod křídly nějaké oficiální inspekce. Ovšem, jak víte, tak to není možné u červeného masa, to znamená, ať už jde o konské maso, nebo vepřové, nebo hovězí, nebo jiné druhy červeného masa. Čili v tomto ohledu si myslím, že je situace jasná. Pokud jde o mm, tyto veterinární inspekce, různé nedostatky, nebo mm, které jsou spojeny s nedostatečným personálem v této oblasti, Jistě víte, že my jsme v roce 2008 požádali o určité hodnocení, určité hodnocení, které provedl nezávislý kabinet ve všech, nezávislý orgán ve všech členských státech. No a v této oblasti těchto inspekcí my jsme to považovali za nesmírně, nebo bylo to považováno za nesmírně složité ze strany členských států. Zjistili jsme, že v podstatě Mm, tam došlo k určitým rozdílům, pokud jde o aplikaci, o neharmonický přístup eh, tohoto komunitárního, této eh, komunitární legislativy. Mm, nyní probíhá hodnocení dopadu, pokud jde o nějaké možnosti úprav či změny stávající legislativy, která je asi tak 10 let už stará, která v podstatě neodpovídá stávajícím ekonomickým podmínkám, stávající situaci. Máme zde návrh který budete mít k dispozici samozřejmě i vy ve vašem výboru a i rada, a to v roce 2011. Třetí otázka, která nám byla položena v tomto ohledu, to znamená tito soukromí pracovníci v oblasti teda kontrol červeného masa. Já už jsem v podstatě reagovala trošku i v té předchozí otázce na tento dotaz. Pokud jde o tyto soukromé kontroly, které by v podstatě pomáhaly oficiálním veterinárním kontrolorům, to v podstatě nesmí znamená, že by došlo k nějakému snížení standardů, hygienických standardů, kvality. Samozřejmě naším cílem vůbec není, aby došlo k nějakému snížení, pokud jde o zdraví v této oblasti, veřejné zdraví, veterinární záležitosti nebo mm, blaho zvířat. Samozřejmě, že nesmí dojít nějakým s nějakému snížení standardu v určitých jatkách, eh, opravdu pouze, pouze malého počtu jatek se to týká, především oblasti drůbeže. Kdykoliv dojde k nějaké, k nějaké žádosti, tak na to musí dané ministerstvo reagovat. Nejde o nějakou celoplošnou výjimku pro tento sektor, čili Samozřejmě, že to znamená určité problémy pro ty členské státy, které se například, které vyváží do třetích zemích eh, tyto produkty, protože mnoho třetích stran neuznává tyto postupy a mm, proto chtějí, aby došlo k k, ne, teda ke kontrolám a k inspekcím oficiálního charakteru a pokud eh, tam dochází, řekněme, nějakému postmortem kontrolám nebo, nebo inspekcím, tak mnoho třetích eh, států odmítá dovoz tohoto drůbežího masla, což samozřejmě poté znamená určitý problém, pokud jde o aplikaci na straně jednotlivých členských států. Čtvrtá otázka. Jistě víte, že v listopadu 2009 Rada požádala komisi, aby předložila určité konkrétní konkrétní názory, to znamená antemortem inspekcí, to znamená před eh, eh, zabitím jednotlivých zvířat a poté postmortem, to znamená u všech zvířat, mm, nejenom, nejenom teda drůbeže. My jsme požádali EFSU, předložili jsme jim několik dotazů v tomto ohledu, pokud jde o stávající postupy inspekční, jaké jsou slabé, silné stránky této inspekce, jakým způsobem bychom to mohli změnit a očekáváme někde asi v polovině roku 2011 a 2012 určité výstupy, protože se budeme muset samozřejmě přizpůsobit stávající situaci, protože veškerá pravidla v této oblasti, pokud je o inspekce na jatka, vše, veškerá pravidla byla připravená buď eh, před nebo po druhé světové válce, poté v 50. 60. letech. Tam samozřejmě byly určité nemoci tenkrát přítomny mezi v této oblasti, která už neexistuje, například tuberkulóza hovězího skotu, která v podstatě můžeme říci, že zmizela téměř ze všech členských států. Tento problém neexistuje téměř, opravdu jsou to hm, velice drobné incidenty, čili ve většině států tento problém již nemají a veškeré aktivity v této oblasti, pokud jde o detekci tohoto problému, konkrétního problému, už nejsou zapotřebí, to znamená zda pokračovat či nepokračovat v těchto postupech. Žádali jsme o informace EFSU. Další informace, které máme k dispozici v tomto ohledu, jsou různé konference, které už jsme začali organizovat, například se všemi mm, zúčastněnými stranami, soukromý sektor, oficiální úřady, oficiální úřady třetích eh, států, které například taková konference eh, proběhla asi před měsícem 18. května 2010 a další konference 25. října by měla proběhnout právě rovněž eh, na toto téma. Chtěli samozřejmě bychom pozvat i vás, vážená paní předsedající, vaše členy, abyste se zúčastnili, budete-li chtít vystoupit, tak samozřejmě budete mít možnost. Čili, paní předsedající, to je v podstatě eh, souhrný pohled na ty čtyři otázky, které položili kolegové. Děkujeme, vážený pane řediteli, říká paní předsedkyně. Pan Schnedhardt by chtěl vystoupit. Děkuji. Děkuji za odpovědi na otázky. Já se domnívám, že sdělení komise, které jsme všichni obdrželi, je velice dobré, odpovídá realitě. Realitě, kterou máme v Evropě. A já se domnívám, že jsme také viděli, že změna paradigmatu, ke které došlo v důsledku nového nařízení o hygieně, tato změna paradigmatu proběhla v podstatě velice dobře. Takže je to úspěch. Ale my jsme položili tuto otázku právě proto, že se obí, obáváme, jak řekl zástupce komise, že zde může dojít k problémům a těm chceme předcházet. Samozřejmě finanční krize se dotkla všech odvětví, je třeba šetřit úplně všude. Ale chtěl bych poukázat na jednu věc. Členské státy doposud i bez finanční a hospodářské krize přesně v této oblasti přehnaně šetřili. Nečekali jenom na finanční krizi, teď to na ní ale svalují. Protože oblast kontroly v členských státech, já jsem to hodně sledoval, je oblast, na které se neustále šetří. A dostali jsme se tak do situace, kdy kontrola potravin v podnicích je zanedbávána. A když tedy zapomeneme na kontrolu masu, ale, masa, ale když a podniky jsou kontrolovány jednou za tři roky, a potom už a tyto kontroly nejsou nutné, protože to není dostatečné. Musíme zde skutečně zvednout prst. A já bych chtěl požádat komisi, abychom zde jasně připomněli členským státům, jaké jsou jejich úkoly. Snižování počtu kontrolorů je něco, na čem se, eh, v čem se neustále pokračuje a na to se musí poukázat. U Ehm, zvířat a drůbeže existují problémy, u bílého masa tedy existují problémy eh, s personálem, který je zaměstnancem daného podniku. Já jsem sám byl svědkem eh, takové situace, vím, jak to v podnicích funguje, a proto bych chtěl požádat komisi, aby se zbavila tohoto přístupu, že podniky mohou provádět kontroly sami. Já se totiž domnívám, že takovýto přístup je špatný. Lidé, kteří pracují v podniku a kontrolují, stojí také peníze. Já se domnívám, že bychom možná měli vést trochu jinou diskusi, jak je možné práci racionalizovat. Já teď řeknu něco zcela otevřeně. Úřady, které jsou zodpovědné za provádění kontrol, často převádějí náklady na podniky. A podle mého názoru bychom se měli podívat na to, co je možné účtovat ve chvíli, kdy se tedy účtují poplatky za kontroly. To je další důležitý úkol pro komisi. Já si umím představit, že vytvoříme soukromé úřady, které budou provádět vnější kontroly, ale jde zde o to, aby to byly kontroly zvenku. Já se domnívám, že komise v případě červeného masa zvolila správný přístup Před druhou světovou válkou jsme měli zcela odlišnou situaci a kontroly, které jsou prováděny dnes, se musí soustředit na zjištění potenciálních nemocí. V této oblasti před námi stojí důležitý a velký úkol. Je nutné zajistit bezpečnost potravin, ale zároveň je nutné mít na paměti také zdraví zvířat. To by mělo být zahrnuto do kontrol. To je podle mého názoru zcela zásadní úkol pro komisi. Ještě se vrátím k těm zaměstnancům podniků. Ve chvíli, kde existuje problém s vývozem a se třetími zeměmi. Neměli bychom pokračovat v té situaci tak, jak je dnes. Chtěl bych říci, že sdělení komise je velice dobré, velice se mi líbilo, ale domnívám se, že bychom nyní neměli ustoupit tlaku členských států které z důvodu nákladů, které ale z důvodu snižování nákladů, které ale prováděl už před krizí, a se snaží omezit kontroly. Já si myslím, že něco takového není přijatelné, proto nesmíme ustoupit členským státům a musíme se vydat tím směrem, který navrhuje komise. Děkujeme. Lindo? Děkuji za slova. Ráda bych poděkovala rovněž komisi za jejich odpověď na naše otázky a zároveň za to, že nám že přišli s určitým závazkem, tak abychom zajistili um, kvalitu, hygienu, pokud jde o tyto inspekce i v těchto, v tomto období hospodářské krize. Ovšem, ráda bych trošku objasnila, pokud jde o tento nový návrh, určitý časový rámec, samozřejmě, že to má svou historii v roce 2004 rada, členské státy chtěly rozšířit tento režim těchto eh, vnitřních kontrol i nad rámec eh, králíku a drůbeže na červené maso. Víme, že některé členské státy chtějí změnit eh, tento režim v rámci nového návrhu a chtěli by odstranit naopak tyto soukromé inspekce, pokud jde o červené maso. Proto bych se ráda zeptala, komise navrhuje tento nový postup, říkal jste někde v roce 2011, to znamená, že asi v současné době probíhá vůbec příprava na vaší straně, čili mm, jak chcete postupovat, jelikož samozřejmě čekáte i na tu zprávu od FEO, souhlasím s panem Šnilhatrem, samozřejmě, že nechceme umalovat nějaké další náklady na podniky, ovšem mám trochu i pocit, eh, ty problémy se třetími zeměmi, o kterých jste se zmínil, to je opravdu pertinentní, protože pokud jsou zde třetí země, které nechtějí dovážet naše maso, protože v podstatě nedůvěřují těm eh, vnitřním soukromým inspekcím, které probíhají v jednotlivých podnicích, to by mohlo být potenciálně velikým problémem, pokud bychom chtěli změnit celý tento systém i na červené maso. Tam již byly určité problémy v členských eh, eh, z EU, v jednotlivých třetích, některých třetích zemích. To znamená, že by nám to hospodářsky nepomohlo Evropské unii, pokud bychom z těchto důvodů, které zatím nejsou podloženy, bychom přistoupili k nějaké změně celého systému. Proto bych ráda, aby komise objasnila svou pozici, protože si myslím, že parlament by nebyl tenkrát akceptoval tu změnu, pokud je o ty nezávislé inspekce a mnoho lidí asi tvrdí to, že no, by mohlo tvrdit to, že důvod, proč máme takové přísné inspekce, je, že víme, jak to vypadá, pokud dojde k nějaké oslabené inspekci a poté samozřejmě ty náklady na daňového poplatníka jsou mnohem vyšší, protože ty úspory jsou mnohem menší ve srovnání s těmi skutečnými problémy, pokud opravdu tento režim inspekcí nebude fungovat řádně. Proto bych ráda, abyste nám to objasnili ještě konkrétněji jak to vypadá celé, celé to vaše uvažování ve stávajícím období, jak bude vypadat časový harmonogram a jak to vypadá ve vztahu ke třetím zemím. Děkujeme, Lindo. Angel Evans. Děkuji za slovo. Rovněž bych ráda poděkovala komisi za jejich vystoupení. Jsem opravdu nesmírně ráda, že došlo k určitým, že předložil určité argumenty. Já souhlasím s kolegy, ano, chceme především zachovat vysoký standard, pokud je o kontroly masa na jatkách. I přes výhrady Evropského parlamentu bílé maso už není, to znamená nepodléhá nezávislým kontrolám. To si myslím, že skutečně by znamenalo krok zpět, pokud bychom chtěli pokrýt i sektor červeného masa tímto způsobem. To znamená, že bychom umožnili jatkám, aby si najímali své vlastní interní inspektory, protože skutečně by to mohlo podkopat důvěru veřejnosti v celý tento systém, právě protože by zde nebyla dostatečná nezávislost těchto inspekcí samozřejmě, že to znamená určitou revizi, přeskum, modernizaci, asi to bude znamenat nějaké další změny, pokud jde o zlepšení účinnosti celého systému, pokud jde o financování celého systému. Tam musí dojít rovněž k lepšení, protože na základě různých důkazů, které jsem viděla, předloženy různými orgány a tak dále, úřady. Samozřejmě, že zde převládá veliká obava už na samotném počátku této rozpravy o celé problematice, protože pokud bychom tu odpovědnost nechali na jatkách, to znamená, že by skutečně tyto podniky mohly využívat své vlastní inspektory, nepou, nevyužívali by služeb nezávislých inspektorů a poté bychom, řekněme, kontrolovali některé záležitosti nebo se snažili zachovat stejnou úroveň určitých standardů nebo alespoň kvalitu těchto standardů, tak v podstatě by ty náklady byly stejné mm, jako v případě, že bychom měli nezávislé inspektory od samotného počátku. To znamená, že to v podstatě neznamená nějakou levnější volbu či možnost. Jakmile naším hlavním cílem je zachovat život a schopnost celého tohoto biznisu a standardy nebo kvalitu eh, potravin a masa. Nezávislost inspekcí si myslím, že by měla právě zajišťuje kvalitu, vysoké standardy, veřejné zdraví. U mě ve Walesu například eh, mnoho lidí poukazovalo na různé nedostatky na našich jatkách um, po změnách pravidel v roce 2006. Komise má jistě své vlastní rovněž důkazy, které si rovněž shromažďovala mm, i z organizace FPO. Proto bych se ráda dověděla trochu víc ještě o tom, co bude navrhováno i právě na základě těch důkazů, které již máme k dispozici v tomto ohledu. Čili ano, jsem ráda, že komise tvrdí, že nedojde k nějakým, nebo nebyly navrženy nějaké změny, že teda si analyzují. Jsem velice ráda, že bylo potvrzeno i to, že i Evropská komise chce zachovat systém nezávislých kontrol a inspekcí a že nechtějí snižovat normy či standardy, to je věc, kterou my jsme neustále prosazovali v našem výboru. Celý parlament se zabýval touto problematikou v minulosti a proto bychom opravdu nechtěli mít systém, který by snížil úroveň pravidel, které se dotýkají hygieny potravin a bezpečnosti potravin. Děkujeme, říká paní předsedající, paní Klasová. Ja, Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu navázat rovnou na poslední větu paní kolegyně, že tedy nemůžeme rozvolňovat standardy. Ovšem to samozřejmě závisí na našich institucích. Chceme-li udržet vysokou úroveň standardu, a tady hovoříme o masu, to na tom nám záleží zvláště. Hovoříme o státních kontrolách nebo institucionálních kontrolách nebo o nezávislých kontrolách. Nezávislá kontrola nemusí být eh, bezpodmínečně špatná nebo měkčí než ta státní, protože nad tím, co dělá nezávislý kontrolor, je ještě nadřízen zákon. Čili já si myslím, že my skutečně eh, zajišťujeme, že každá kontrola prostě musí plnit eh, zákon. Eh, já mám ovšem takovou obavu v mé eh, vlasti je eh, jedna, jeden velký podnik, jatečný podnik, a ten je v ostré konkurenci s dalšími státy, členskými zeměmi a tam se konkuruje přes ceny, čili na jedné straně máme opatření, abychom ujistili, abychom jim tedy zajistili cenovou úroveň, ale Eh, na druhou stranu je třeba zajistit také konkurenci, čili i tady v českých zemích a ta cenová konkurence to by mělo mít své standardy. Eh, pan kolega, že by odpověděl nyní? Děkuji za slovo, paní předsedající. Čili, abych to objasnil, některé věci, které jsem možná ještě nevysvětlil dostatečným způsobem. Pokud jde o tu otázku třech poslanců, které, kteří nám předložili tuto, tento dotaz. Jsou zde tři záležitosti. Jednak pokud je o soukromé kontrolory, mm, inspektory, kteří by nahradili oficiální inspekce eh, v játečních podnicích, protože pokud jde o ty oficiální, oficiální kontroly, tak tam jsou dva typy úředníků. Jednak je to veterinář a jednak je to takový pomocný pracovník může tam být jeden nebo dva veterináři a řekněme 10 až 15 eh, určitých mm, těchto pomocných pracovníků, pokud záleží samozřejmě na velikosti jatečního podniku. Nemůžeme samozřejmě odstranit ty oficiální inspektory, to je vždycky záruka nezávislosti dané inspekce, prověrky, aby například i antemortel, když dochází k jednotlivým inspekcím, to znamená nemoci jednotlivých um, jednotlivých zvířat nebo bláho zvířat, situace a tak dále. A všechny záležitosti, které se dotýkají veřejného zdraví, to znamená zničení, řekněme, těl eh, těch zvířat, které nejsou vhodné ke konzumaci. Pokud jde o soukromé inspektory, tak ty by mohly nahradit pouze ty pomocné pracovníky. To znamená, to jsou soukromí pracovníci, kteří, řekněme, nejsou veterináři. Na základě legislativy, kterou parlament přijal v roce 2004, toto není ovšem možné v oblasti červeného masa. Čili my, bych, my samozřejmě nechceme ve stávajícím období, ovšem pokud bychom chtěli to rozšířit i na červené maso, tak bychom vám museli předložit vám i radě v rámci spolurozhodovacího procesu tento návrh. Ovšem, rád bych zúraznil to, že v současnosti to není naším záměrem. Já samozřejmě vím, jak to bude vypadat za deset let, ovšem v současném okamžiku tomu tak není. To znamená, že opravdu to pokrývá pouze drůbež, teda bílé maso, v žádném případě ne červené maso. Druhá věc. To je určitá modernizace inspekcí, to znamená oficiální inspekce veterináři, především u červeného hovězího masa, to znamená nejde o ty soukromé inspektory, které by mohly využívat, řekněme, jateční podniky um, pro drůbeží maso. Pokud byste si přáli, Mm, tak bychom mohli přistoupit k určitým, řekněme, postupům, to znamená nevím, dekortizace těl, mm, zvířat a tak dále. To znamená některé mm, postupy, které by mohly vést ke kontaminaci a tak dále, nebo řekněme vůbec postupy, které, kterým by se měla zjistit přítomnost některých nemocí. Ovšem v, v současné době většina těchto nemocí není k dispozici. Například, když dojde ke, eh, k odřezání určitých částí, řekněme, kdyby ten nůž nebyl čistý a tak dále, že by mohlo dojít k nějaké kontaminaci, jenom protože hledáme nějakou nemoc, která v podstatě již neexistuje v Evropě. Čili my jsme žádali, aby mm, Agentura EFSA přistoupila k určité modernizaci, abychom na základě i konsultačních procesů se soukromým sektorem, se spotřebitelskými organizacemi dospěli k určitým novým postupům. To znamená, musíme samozřejmě zahrnout i spotřebitele, tak abychom zjistili, jak, jaké postupy by byly nejlepší do budoucna. Časový harmonogram mm, předpokládáme někde v polovině roku 2011, 2012. Proběhnou tam různé diskuze, konference v tomto období. My samozřejmě vás oficiálně, paní předsedající, my vás samozřejmě oficiálně pozveme k účasti na těchto konferencích. Samozřejmě, že to neproběhne přes noc, to je záležitost střednědobého horizontu. A nyní Několik ještě drobných dotazů, které předložili kolegové. Pan Šnelard hovořil o té kontrole jednou za tři roky. Ne, na jatkách je to pravidelně, každodenně, vždycky teda v v průběhu fungování, provozu, jednou za tři roky to je v podnici, které nejsou jatečními podniky, řekněme, to jsou nějaké podniky, ve kterých není tak vysoké riziko a podobně. Náklady, ceny, my samozřejmě nechceme se vzdát těchto oficiálních směrnic, jenom protože to představuje určité náklady. Chceme najít určitou rovnováhu mezi náklady spojenými s prováděním in, eh, inspekcí a zátěž eh, pro podniky. Asi víte, že jsou zde samozřejmě vždycky malé, středně velké podniky, které bohužel si stěžují na přemrštěné náklady a tak dále. No a my společně se musíme snažit společně s úřady na národní úrovni nalézt určitého spravedlivého východiska, to znamená jednak, abyste byla prováděna opravdu přísná, nezávislá inspekce, která zajistí veškeré záruky pro spotřebitele a zároveň samozřejmě poté na druhé straně ty poplatky, které musí platit malé a středně velké podniky, to znamená mm, samozřejmě z rozpočtu, který mají k dispozici pro provádění inspekcí. Paní McEwen a paní Klásová položili otázku, která se dotýká vztahu se třetími zeměmi. Už jsem se zmínila o těch problémech, pokud je o vývoz drůbežího masa, mm, především tam, kde teda byli ti soukromí inspektoři, některé třetí země odmítly toto drůbeží maso. To je problém. To je problém a my se na mezinárodní úrovni musíme snažit s um, takzvaným kodexem alimentariusem, to je mezinárodní organizace, která nám pomáhá v tomto ohledu, to znamená, je tam asi 160 členských států, které jsou členskými státy tohoto kodexu a které se snaží nalézt řešení či standardy, které by byly aplikovány společně, ovšem nejde o červené maso, to znamená vývoz, pokud je o hovězí maso nebo eh, jehněčí, tak to, tam se to ještě tam to není problém eh, ve vztahu k třetím zemím. Paní Klásová se ptala, jakým způsobem se budou počítat tyto poplatky. My máme nařízení um, 882, který práv, které přijal Evropský parlament a který se zabývá těmito poplatky, stanovování výše těchto cen. Je to spojeno i s tou starou původní směrnicí, která existovala už do roku 74 a která byla nobelizována od té doby. Čili pokud jde o ty oficiální poplatky, ty se počítají na základě času stráveného v rámci dané inspekce, ať už je to v játečním podniku, nebo mlékárenském podniku, nebo řekněme mm, podniku, který produkuje rybí maso, mm, trhy a tak dále. To znamená, tam je to spojeno s časem potřebným pro danou inspekci a samozřejmě je to spojeno i s platem veterináře, řekněme. Ve Finsku ten plat je jiný než, řekněme, řekněme, u veterináře v Rumunsku, čili je zde určité přizpůsobení nebo eh, i životní úrovni, mzdám v jednotlivých členských státech a samozřejmě, že je zde i nejnižší a nejvyšší hranice, hm, od kterých se nesmí odchýlit jednotlivé členské státy. Bohužel zjistili jsme, to, že některé členské státy je na ně tlačeno ministerstvem financí, kteří samozřejmě nechtějí mít a problémy v této oblasti. A bohužel teda ty mm, částky jsou stanoveny na příliš nízké úrovni, což nepokrývá skutečné náklady spojené s oficiální inspekcí velice často. I když e, cíl tohoto nařízení byl právě opačný. To znamená, že v podstatě by to mělo právě pokrývat ty náklady spojeny s oficiálním, eh, oficiální inspekcí, to znamená inspektora, analýza, cesta a tak dále, analýza v laboratořích bohužel z daňového, z různých daňových a rozpočtových údajů velice často členské státy právě bohužel eh, stanovují tyto částky na mnohem nižší úrovni, než kolik skutečně stojí tyto inspekce, čili bohužel opravdu ta situace se velice různí v jednotlivých členských státech. A právě z tohoto důvodu v roce 2011 budeme navrhovat přeskum této legislativy. Zatím je předčasné, abych vám jasně řekl, jakým způsobem budeme postupovat, protože v současné době probíhá analýza dopadů, chceme zjistit, jaké máme před sebou možnosti, to znamená buď totální deregulace až po, řekněme, stanovení identického poplatku ve všech 27 státech pro jednotlivé aktivity. E, to znamená, opravdu je zde celá škála možností, které před námi leží, ovšem zatím je asi předčasné, abych vám řekl, který, kterou z těchto cesty Evropská komise zvolí. Já samozřejmě mm, to, my to ještě předložíme i parlamentu, i radě. Děkujeme, pane Šteláte. Ještě vidím, že chcete jednu otázku položit. Mnohokrát děkuji. Nejdříve bych chtěl a zdůraznit to, že bychom chtěli být pozvány na konference, za to bych vám chtěl poděkovat. Já bych byl rád, abychom byli včas do procesu zahrnuti. Druhá věc se týká něčeho, co vidím každý den ve svém volebním okrsku. Jedná se o problémy s poplatky. A veřejná zpráva nestanovuje poplatky příliš nízko. Mám příklady naopak, a kdy stejný podnik, a stejně velký podnik, a platil o 100 nebo 200 více než jiný podnik. Já jsem si říkal, jestli bychom neměli stanovat určité rozmezí pro poplatky. Vy jste říkal, že v budoucnu se to uh, bude, změnit, bude měnit. Možná by toto rozmezí mělo být uh, menší, tak aby nedocházelo k takovým rozdílům. A mohlo by to znamenat, že a daňoví poplatníci budou muset platit o něco více. Ale a už máme nějakou legislativu, která praví a, takový a takový obnos plus minus a tolik a tolik procent a, plus nebo minus, navíc nebo a, míň. A může se stát, že některá, některý úřad stanoví poplatky příliš eh, nízké. Chápe to komise eh, tyto nízké poplatky jako určitou pomoc danému podniku eh, ze strany úřadu? Nebo naopak, když jsou poplatky příliš vysoké, tak by se jednalo o opačnou situaci. A já doufám, že nějaké podniky ne nepřijdou k bankrotu kvůli příliš vysokým poplatkům. Ale eh, to jsou v současné době tedy otázky, které se eh, v mém volebním okrsku diskutují. Já se domnívám, že návrh komise eh, je velice důležitý a určitě bude řešit takovéto problémy. Já jsem na to chtěla jenom poukázat. Děkuji. Děkujeme. Pane kolego, ještě teda poslední odpověď na tyto dotazy. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ano. No už neláte. samozřejmě my víme, že situace v Německu je trochu komplikovaná, protože jsme ponechali určitou volnost členským státům, mohli si stanovit své poplatky a samozřejmě, že Německo je v jiné federativní situaci, čili eh, Oni si v podstatě mohou všechny jednotlivé části zvolit své vlastní poplatky v Německu, které samozřejmě jsou často opravdu ty obrovské rozdíly, řekněme až o 50% vyšší či nižší než někde jinde. Un peu, alors, ce qui existe au niveau de l'Allemagne existe to znamená ty rozdíly ve spolkových zemích. Samozřejmě, že to neplatí pouze o Německu, jsou zde, je, je zde situace i v různých členských státech, jak už jsem se o tom zmínil, to znamená, různí se to v jednotlivých státech, o tom už jsem se zmínil. No ovšem, ta situace eh, možná, řekněme, není až tak evidentní jako v Německu nebo ve Španělsku. Ty veliké rozdíly, o kterých jsme se zmínili zatím nevedeme žádné řízení o porušení pravidel, řekněme, proti členským státům, které stanovily poplatky, které považujeme za nedostatečné nebo příliš nízké. Ovšem chceme, aby došlo k tomu, že ty inspekce zajistí dostatečnou nebo dostatečnou kvalitu hygieny, aby tam nedošlo k nějakým nedostatečným uh, podmínkám. Členské státy musí přistoupit k postupům, které jim vyhovují, ať už mají místní rozpočty nebo na národní úrovni rozpočet, ze kterého by se platila, platili tyto poplatky, nebo řekněme, že by je platili samotné podniky. My zatím jsme nepřistoupili k těmto postupům o porušení podmínek, jenom proto, že bychom považovali některé poplatky za příliš nízké. Ovšem samozřejmě, že ta možnost do budoucna existuje, ovšem zatím jsme nevedli takové řízení pro porušení. Samozřejmě, že to samozřejmě nejsou poplatky, veterinární poplatky, které by ve většině případů vedly k tomu, že by zbankrotoval daný podnik. Většinou je to několik centů za kilo na kilo masa jsou samozřejmě to ani pro velké podniky, pro jateční podniky to neznamená částku, která by znamenala bankrot těchto podniků. Možná některé maličké podniky, ovšem to není právě z důvodu těchto poplatků, to jsou, řekněme, to je z důvodu, řekněme, nějakých dodatečných poplatků nebo jiné zátěže finanční, které musí platit. Samozřejmě, že ta inspekce musí být na vysoké úrovni bez ohledu na to, kdo platí za tuto inspekci, ať už je to daný podnik nebo stát. Děkuji za slovo. Ano, děkuji, pane řediteli. Já si myslím, že toto téma jsme ukončili. Milí kolegové, kolegyně, trošku se obávám, protože zde máme ještě zprávu, která se dotýká biodiverzity, Paní Esther Dalang bohužel ještě nedorazila, je na cestě. No jistě, víte, jak to vypadá s dopravou. Nyní máme zde stínové zpravodaje mezi námi, proto bych vám namrhovala. Pokud s tím souhlasíte, zahájíme rozpravu, protože pokud se nám to nepovede, tak jak víme, zítra nás čeká ještě hrozně moc práce, musíme i hlasovat, takže by se nám to možná nepovedlo, protože potom chtěli bychom, abychom mohli hlasovat o tomto tématu 14. 7. to znamená, je to zpráva, která není legislativního charakteru. Ovšem je to téma, které je nesmírně důležité. Proto se ptám, souhlasíte s tím, že bychom postupovali tímto způsobem? Pokud ano, tak navrhuji stínovým zpravodajům, kteří by chtěli vystoupit, aby zahájili rozpravu, poté samozřejmě ostatní kolegové, kolegyně a možná se do té doby paní zpravodajka dostaví. Jan? První kolega? Thank you, Chairman. That means that I... Děkuji, paní předsedkyně. Aha, takže já mám okamžitě slovo. Děkuji vám. Eh, chtěl jsem poděkovat eh, paní zpravodajce Eh, za to, eh, kolik toho udělala od té prezentace prvního návrhu po tuto upravenou verzi. Eh, poněvadž skutečně podala velmi dobré pozměňovací návrhy a já jí to určitě později řeknu sám. Já jsem také chtěl podat eh, určité pozměňovací návrhy, ale každopádně je třeba zachovat cíle. Eh, já myslím, že to usnesení by mělo být silnější, eh, takže to vysvětluje některé moje pozměňovací návrhy. A chci také, aby tam zazněl naléhavější tón. Mám totiž pocit, že úbytek biodiverzity Eh, že se k tomu nestavíme jako s takovou naléhavostí, jak by si to zasloužilo. A ve stejném duchu eh, chtěl bych něco udělat s nedostatkem politické vůle. V minulé strategii biodiverzity jsme eh, neplnili ty, ty obecné cíle, které jsme si stanovali a šlo především o nedostatek politické vůle. Můj čtvrtý hlavní cíl byl v tom, že jsem zdůrazňoval, že je třeba lépe implementovat současnou evropskou legislativu. My řadu legislativy máme, ale jde o to, aby členské země dělali více, proto abychom implementovali to, co máme k dispozici. No a poslední bod je eh, zaměřit pozornost eh, na ekonomickou hodnotu eh, přírody a služby v oblasti ekosystému. Já si myslím, že placení těchto systémů a hledání možností, jak mobilizovat soukromé finance, poněvadž toto jsou vlastně, v tom je budoucnost. A já myslím také, že je důležité zaměřit se také na podzimní Nagojskou konferenci. Pokud vím, budeme předkládat otázku k ústnímu zodpovězení spolu s usnesením. Ale já myslím, že také sama zpravodajka podala eh, řadu nebo aspoň několik pozměňovacích návrhů na goji, které jsou lepší. Já také musím říct, že my, tedy sociální demokraté a zelení, jsme našli mnohé styčné body a já doufám, že se nám podaří společnými silami většinu z nich prosadit. Děkujeme a nyní pan Arsenis. Děkuji za slovo. Jménem eh, skupiny socialistů a demokratů jsme chtěli zdůraznit eh, aplikaci eh, principu předběžné opatrnosti podle pozměňovacího návrhu číslo 21. Myslí, myslíme, že to je skutečně důležité v oblasti biodiverzitní legislativy. Také bychom ještě více chtěli zdůraznit náš zájem o legislativu v oblasti eh, biodiverzity, to je pozměňovací návrh 22. A také eh, musíme eh, silněji poukazovat na to, že se nám nedaří doplň, naplňovat naše politiky a to je právě dáno, jak řekl pan kolega, nedostatkem politické vůle a nedostatkem konsistentnosti. Čili to je pozměňovací návrh 1534. V 39 chceme, aby všechny ty závěry, které stanovujeme a cíle byly závazné. To oni nejsou a to je také chyba. A také bychom chtěli plně implementovat směrnice o lovu a integrace oblasti eh, Natura 2000, to je dalších dvou pozměňovacích návrzích. A také v těch oblastech Natura 2000, tam je třeba zajistit propojenost chráněných oblastí. A jak také pan kolega řekl, je třeba eh, více peněz, většího financování a více zdrojů pro biodiverzitu. Například investice do biodiverzity jsou až stokrát efektivnějším druhem eh, ochrany životní prostředí než cokoliv jiného. A jde o to, aby se posílila sustainabilita, trvalá udržitelnost a mimo jiné tedy Natury 2000. My eh, věříme na v efektivnost eh, eh, vynakládání těchto zdrojů a myslíme si, že je to také součástí eh, strategie 2020, to je pozměňovací návrh 131. Dále tady máme ještě udržitelné zemědělství, to je stovka a Dále 107, to je genetika a biodiverzita. A také ochrana proti eh, rizikům, které se šíří eh, eh prostřednictvím geneticky modifikovaných eh, organismů. Eh, pokud se týče bioenergie, to máme v poslaneckém návrhu 118. Pokud se týče klimatických změn, tady bychom také měli eh, spíše být na straně eh, zmírňování a adaptace, to je 139, 129, pardon. Dále, jak pan kolega řekl, musíme krát eh, velký důraz, to je 180 Ruska na Nagoju a také bychom rádi, kdyby chom zahrnuli do biodiverzity cíle milenia, což je pozměňovací návrh 189. A také bychom chtěli podpořit a uznat významnou roli NGOček. Také bych rád dodal pozměňovací návrhy, které jsem podepsal spolu s dalšími kolegy, a o tom ještě budeme ve skupině v následujících dnech hověř, eh, diskutovat. Aha, to jsou oblasti bez silnic. Eh, ano, a těch, těch je málo a ty musíme chránit. To je pozměňovací návrh 66. pak eh, tedy 142, to je opět biodiverzita a, a prevence degradace půdy a ztrácení půdy, tedy ubytku půdy. Eh, dále eh, máme, měli bychom bojovat proti úbytku kategorii, tedy oblasti, oblasti, kde se dobrovolně chrání příroda. A současně s tím, eh, pokud se týče posouzení dopadu, já myslím, že to by skutečně eh, jenom odkládalo a zdržovalo tak důležité věci, jako jsou biodiverzitní legislativy. Děkuji. Ještě by se někdo z kolegů chtěl vyjádřit k tomuto tématu. Není-li tomu tak? Pane Prody, promiňte, omlouvám se. Pane Prody. Děkuji. Já se domnívám, že toto je skutečně důležité téma. A chtěl bych zdůraznit především problematiku půdy. Půda je jedním z nejkomplikovanějších ekosystémů. a současně je nesmírně důležitá také z hospodářského hlediska, ale nejenom z hospodářského. Chtěl bych využít této příležitosti, abych poukázal na potřebu specifické legislativy pro půdu. Možná bych také mohl zdůraznit, jak důležité je snažit se dosáhnout větší přesnosti v definici biodiverzity nebo biologické rozmanitosti. Často ehm, se to považuje za samozřejmé, že tento koncept lidé automaticky chápou. Ale je nutné, abychom byli schopni měřit biodiverzitu a její změny. A abychom něco takového dokázali, potřebujeme mít přesné metody. Takže možná bychom se mohli podívat na to, jestli zde existuje nějaká možnost, jak dosáhnout těchto cílů. Z tohoto důvodu se také domnívám, že bychom se měli detailněji podívat na možný dopad klimatických změn na biodiverzitu. Především zde existuje problém rozpouštění CO2 ve vodě a následné změny, změny kyselosti vody. Také zde existuje problém ohřívání oceánů. Což je fakt, který může jít proti této tendenci a to může snižovat schopnost eh, CO2 rozpouštět se ve vodě. Tato schopnost se snižuje s rostoucí teplotou. Je to tedy nesmírně složitý systém a z tohoto důvodu potřebujeme více zdrojů, více potřebujeme lepší definici, lepší možnosti měření, protože bez odpovídajícího výzkumu, bez dostatečné přesnosti nebudeme nikdy schopni dosáhnout odpovídajících cílů, pokud jde o biologickou rozmanitnost. Ano, samozřejmě, my bychom si to rovněž přáli, ovšem vy víte dobře, rovněž jako my všichni, že ta směrnice o půdě bohužel byla jaksi pohřbena. Čili nyní paní Claudia Ozabal, pokud by chtěla reagovat. Thank you, Madam Chairman. Uh... Děkuji za slovo. Ano, my vítáme tuto zprávu. Myslíme si, že je to dobře načasováno, protože jsme na křižovatce, na křižovatce v oblasti tvorby nových politik, v oblasti biologické rozmanitosti. Evropská rada na jaře přijala nové cíle po roce 2010, to znamená pro strategii 2020, nová vize až do roku 2050. To jsou ambicioznější cíle než ty, které jsme měli pro rok 2010. Bohužel ty se nám ale nepovedlo splně. Čili opravdu jsme na jakési křižovatce tvorby nového rámce, nových politik, jenž by nám, doufejme, mohli pomoci uspět tentokrát tak abychom v roce 2020 nemuseli konstatovat, že se nám to opět nepovedlo. To by bylo opravdu neakceptovatelné a byla by to šílená rána vůbec důvěryhodnosti EU. Rovněž je to křižovatka v oblasti tvorby politik, čeká i nás veliké reformy v následujícím období, jednak to společná zemědělská politika, dále společná politika v oblasti rybolovu, kohezní politika, teda politika soudržnosti. To jsou tři opravdu obrovské nástroje, to znamená, že ten potenciál pro biologickou rozmanitost by měl být zde rovněž analyzován nedávno. Agri výbor přijal návrh takového takového stanoviska, které se dotýká reformy eh, společné zemědělské politiky, kde je řečeno, že by to snad mělo být proveditelné. Souhlasíme i s argumenty ohledně nedostatečnosti financování a nedostatku politické vůle, jakože povědomí o celé oblasti. Zároveň si uvědomujeme naléhavost tohoto problému, který bohužel zatím tato naléhavost nebyla, zatím ještě uznána a důležité je nejenom implementovat tuto legislativu, ale i environmentální eh, legislativu, to znamená vlastně životního prostředí, která má obrovský dopad na biologickou rozmanitost. Tato zpráva je dobře načasována. Evropská komise pracuje na dvou velikých problematikách, jednak tvorba, rozvoj nové strategie v této oblasti biodiverzity pro EU. Doufáme, že po Nagoji to brzo schválíme a paralelně na mezinárodní scéně se snažíme o to, abychom v Nagoji předložili ambiciozní strategický plán pod hlavičkou CPD, zároveň eh, ambiciozní protokol v rámci a VS, čili probíhají opravdu paralelní intenzivní rozhovory na mezinárodní úrovni. Snažíme se dát jakýsi nový tvár strategii této biodiverzity na celoevropské úrovni a rovněž eh, se budeme těšit, pokud nám parlament předloží své návrhy pro Nagoju. Nemůžeme než souhlasit se vším, co zde zaznělo. Je to opravdu smutné, pokud nebude mít směrnici o půdě. Vidíme, že v podstatě 25 všech organismů žije v půdě, tak to se nám skutečně nepovede. Pokud nebudeme mít tuto směrnici k dispozici, nepovede se nám dosáhnout našich cílů v této oblasti pro rok 2020 dále jsou to nedostatečné záležitosti, které se dotýkají invazivních eh, druhů, Nového Zélandu, Austrálie, Spojených států v tomto ohledu. To jsou důležité prvky, které rovněž musí být prodiskutovány s radou, s parlamentem a proto v tomto ohledu vítáme předložení této zprávy. Zároveň jsme rádi, že bylo předloženo přes 190 pozměňovacích návrhů k této zprávě, což opravdu poukazuje na obrovský zájem vašeho výboru o tuto problematiku. My jsme nesmírně potěšeni tímto zájmem a budeme vám k dispozici. Jsme vám k dispozici pro jakékoliv dotazy. Děkuji. Děkujeme. Ještě někdo? Není-li tomu tak. Milí kolegové, kolegyně, v tom případě končím dnešní zasedání. Uvidíme se zítra ráno v 9 hodin, protože už na dnešním programu nemáme další body. Paní zpravodajka bohužel nedorazila. Děkuji vám a přeji příjemný večer.